abychom mohli se vyjadřovat k meritu věci a bylo to bráno do úvahy a společně tak budeme efektivnější. Děkuji. Děkuji, paní Beres. Tím jsme uzavřeli rozpravu na toto téma a hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu což je společná rozprava o finančních nástrojích. Eh, a takže já myslím, že nemusím tady všechny předčítat a rovnou přejdu k tomu, že vyzvu kolegu, předsedu eh, naší dohadovací delegace, pana Vidala Quadrase, aby si vzal slovo a má čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Po dlouhých vleklých jednáních delegace parlamentu pro účely tohoto řízení odsouhlasila eh, dohodu, ke které jsme dospěli s radou, a to drtivou většinou. Bylo to 25. října. A já eh, zde bych chtěl především poděkovat všem kolegům z parlamentní delegace a konkrétně Eh, týmu vyjednavačů a také i chci poděkovat radě za otevřený vstřícný postoj a komisi za stálou pomoc. Musím k tomu říci jako předseda, eh, eh, že výsledek je uspokojivý pro parlament my eh, jsme řešili mm, politicky a intelektově zajímavou výzvu a to adaptovat finanční nástroje, které již běží a uspůsobit je eh, potřebám nové smlouvy. A pane předsedo, to tak, že jsme se eh, chtěli zaměřit na zásadní aspekty těchto nástrojů, na tedy očekávané výsledky, priority a tak dále, na eh, alokaci prostředků, obecně řečeno, a to v rámci sporu rozhodování, tak, aby Evropský parlament a Rada eh, byli plnohodnotným partnerem. Na druhé straně další důležitá věc, kterou musím zdůraznit, je, že díky našim diskuzím v rámci dohadovacího řízení, tak komise výraznou měrou posílila své prohlášení o delegovaných aktech, o tedy eh, aktech v přenesené pravomoci, co se týče budoucích finančních nástrojů, a to učinila explicitně. A další bod, který chci zdůraznit, je politické prohlášení rady týkající se využívání budoucích aktů v přenesené eh, působnosti u těchto finančních nástrojů, kde rada se zavazuje, že je adekvátně bude vyhodnocovat, což je taková základní červená linie, kterou nastínila rada a nakonec síla našich argumentů eh, je k tomu přesvědčila. A teď pokud jde o ty nástroje, takže v případě nástroje pro eh, ty eh, rozvinuté průmyslové země. Zde jsme zvážili přílohu a tam jsme chtěli, aby byly určité limity pro zdroje podle priorit a podle geografických oblastí. V případě mm, exportujících zemí, které vyváží banány, tak velice přesně jsme definovali kritéria pro vyčleňování prostředků a celou metodiku a chtěli jsme tak vyloučit eh, nějaké svévolné rozhodování, nějaké manevrovací prostory, které by komise měla, což by případně unikalo kontrole parlamentu. Je třeba uznat, pane předsedo, že konkrétně tohoto nástroje Evropský parlament eh, eh, bohužel svoji tezi neprosadil, ale pane předsedo, dohadování znamená dohodnout se na pozicích a ne stoprocentní výhra. O to nejde. Důležité je, že jsme skutečně mohli udržet naši červenou niť a rada měla také právo na svou červenou niť. Rád bych zdůraznil paní předsedkyně, že v případě, že by tento parlament zítra neschválil tento nástroj na země vyvážející banány, by mělo velice závažné důsledky pro rozhodnutí naší sněmovny. Programy by byly zrušeny eh, navzdory tomu, co říká celá řada kolegů, i když to jistě říkají v dobré víře, nejsou jiné zdroje v jiných částech pro to, abychom mohli tyto programy udržet a proto velice zranitelné sociální sektory v těchto zemích by byly závažně postiženy naším rozhodnutím a politické důsledky by byly skutečně velice, velice závažné nehledě na dohody, které eh, dostáváme a vyjednáváme s Světovou organizací obchodu o banánech. To by bylo také všechno narušeno. Už se blížím k závěru, pane předsedo. Rada již schválila tuto dohodu, což znamená, že naše gentlemanská dohoda s radou vlastně od nás vyžaduje, abychom i my zítra byli koherentní a abychom ratifikovali i my tuto dohodu. A proto mé doporučení jako předseda této dohodovací komise, pane předsedo, je, aby tato sněmovna zítra dala svou podporu této dohodě, která vznikla dohodovacím řízením. Děkuji. Thank you. Uh... Mnohokrát děkuji. A nyní předáváme slovo zpravodajům. K tomuto tématu prvním zpravodajem je pan Görens. Máte čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Nařízení týkající se zemí vyvážejících banány znamená dvě koleje, kolej spolupráci a interinstitucionální spolupráci vyžadující spolu rozhodnutí Evropského parlamentu. Co se týče eh, té první části, tady není problém. Na úrovni institucionální se naše ideje liší. Jak můžeme být kompatibilní s příslušným nařízením a s ustanovením Lisabonské smlouvy, zejména s článkem 290, abych to vyjádřil jasně. Po Lisabonské smlouvě získává Evropský parlament stejnou moc jako Rada, co se týče schvalování strategických priorit co do programování evropských fondů, včetně kooperace se rozvojovými zeměmi jako zpravodaj a z titulu rozhodnutí, které učinil jak výbor pro rozvoj, tak delegace Evropského parlamentu v dohodovacím řízením, Účastnil jsem se všech osmi trilogů s radou a komisí a byly respektovány vlastně dvě červené řádky. Za prvé, nezříkat se rovného jednání parlamentu a rady, co se týče definování priorit pro finanční programy. Za druhé, ve stejném duchu, Není vůbec pochyb o tom, že by se Evropský parlament, zřekl tohoto nástroje, aby vytvářel spoluprogramování do budoucna po osmi trilozích a po výsledcích eh, jsme měli dvě různé reakce. Ve své většině delegace hlasovala pro kompromisní návrh, tak jak je předložen. Silná menšina nemohla podpořit vyjednaný kompromis v rámci dohodování. Z titulu zpravodaje a z titulu demokrata, který respektuje většiny, mám povinnost vám předložit výsledky což bylo učiněno. Můj osobní výklad parlamentní deontologie by mi, eh, založil, eh, by mi zakázalo, abych o tom pomlčel. Eh, z osobního důvodu ovšem je pro mě tento výsledek velice neuspokojivý. Proč? Tento výsledek je neuspokojový, protože co do schváleného kompromisního návrhu, tady riskujeme vytvoření nesprávného precedentu. V rámci tohoto projektu týkajícího se vývozu banánu Evropský parlament eh, vlastně dohodl informace o strategické volbě, eh, která komisi vlastně zamezí čerpat zdroje 190 milion euro. Evropský parlament a rada samotná rozhoduje o návrhu komise. E, to vlastně máme, ne, to nám, <laughs> to znamená pro nás nikoli v krok dopředu, ale dva kroky zpět. Za prvé proto, že to není v souladu s Lizabonskou smlouvou a za druhé proto, že od 1.9.2009 je třeba respektovat Lisabonskou smlouvu. V roce 2009 Evropský parlament má možnost konfrontovat komisi s názorem parlamentu a tento proces může mít suspenzivní efekt. Ale dnes nic takového není. Radě se podařilo zabránit Evropskému parlamentu, byť tento je ko-legislativcem, aby provedl demokratické volby a aby tedy prosadila Rada svou strategickou volbu v oblasti v sektoru banánů radě se podařilo v rámci tohoto programu vlastně stanovit program na založení článku 291. A když říkám dva kroky zpět, to znamená, že couváme zpět. To je důvod, proč nemohu hlasovat pro tuto semlouvu, i když přiznávám, že se jedná o rozhodnutí nesmírně obtížné. Eh, ale obávám se, že by to vytvořilo skutečně nesprávný precedens při vyjednávání Evropského parlamentu co do programování finančních nástrojů. Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo panu Šolcovi. Máte čtyři minuty. Pane předsedající, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, když jsem převzal toto téma, tak abych pravdu řekl, jsem nepočítal s tím, že e, o tom budu vyjednávat intenzivně déle než dva roky. A to je podle mě e, jak na veřejnosti vůči evropským občanům, tak e, vůči třetím zemím něco, co jen těžko vysvětlujeme. To vyjednávání o vlastním obsahu, o o tom cíli eh, těch nástrojů, to bylo docela jednoduché, ale co vlastně to tomu tak bránilo, aby se postoupilo? To bylo vlastně výklad Lisabonské slovy a týkalo se to těch takzvaných aktů v přenesené pravomoci. Mnoho národních států prostě se zdráhalo přenést na parlament posílenou kontrolní pravomoc. Rada s parlamentem se dohodly v podstatě na to, že finanční instrument eh, pro spolupráci s průmyslovými zeměmi základním způsobem změníme. Chtěli jsme eh, pro tuto oblast uvolnit až 380 milionů euro. Mělo se to týkat ekologie, kultury, vnitřních energií, Erasmus eh, a stimulace bilaterálních obchodních vztahů a dalších věců, zejména by v tom měla být zohledněna situace malých a středních podniků. Ale k čemu vlastně vede to celé zdržení? K tomu, že v rámci demofinančního rámce bude investována mnohem menší částka, to je o to politovánějšího více politivání hodné, protože my bychom bývali mohli v takovýchto zemích financovat dobré projekty a to takové projekty, které nespadají pod obecnou definici opatření v rámci rozvodové pobyty. Například vysílání evropských studentů do vysokých škol v Latinské Americe, Ázii či Africe. V rámci revize na vízení máme zde šance, které jsme jasně ukázali a také výzvy, které jsme jasně ukázali. Jasně jsme ukázali, pro koho chceme dát ty dodatečné prostředky a na co. A v příloze číslo dvě, kde je seznam rozvojových zemí, máme přinejmenším 5% prostředků, které chceme vydat na veřejnou diplomaci. Co to vlastně znamená, že chceme podpořit diskurs občanskou společností, diskurs o charakteru a základních hodnotách Evropské unie, tedy demokratie, základní svobod a respektování lidských práv. Asi 20% se týká podpory přímých vztahů mezi občany Evropské unie a partnerských zemí. Tam chceme tyto peníze investovat. Chceme se zrodit na akademickou výměnu a mobilitu studujících a to znamená samozřejmě také také propojení aktérů v oblasti sociální a kulturní. A další peníze chceme dát eh, do propojení ekonomických aktivit a chceme se zaměřit na malé a středně velké podniky. Eh, peníze se mají soustředit na partnerské země, které dodržují zásady Mezinárodní organizace práce a které přispívají k celosvětovému snížení emisí CO2. To je velká novinka. Komise se v rámci spolupráce v energetickém sektoru zaměřuje zejména na spolupráci v oblasti obnovitelných energií. A když se podíváme na chci to protokol a týká se to oznamování komisy a kontrolním instancím. Nejde o to, abychom tedy tento nástroj používali pro eh, skryté subvence pro například evropské komunikační podniky v Latinské Americe. To rozhodně ne. Je navíc důležité, abychom zajistili, aby v rámci poskytování finanční pomoci byly dodržovány základní pomysly Evropské unie. Nesmíme tam dělat žádné úspěvky. Když jdeme podporovat rozvojové země, je důležité, abychom v budoucnu dbali na koherentnost politik, zejména na soulad opatření v souvislosti s potravinovou krizí. My jakožto parlament to budeme neustále kontrolovat. Proto máme v tomto nástroji zvláštní notifikační povinnost komise. I to je naším úspěchem že jsme to tam zakotvili. Když se podíváme na víceleté strategické plánování SVČ a komise, které se týká realizace našeho nařízení, tak toto musí být v duchu hostitelů. V minulosti bohužel komise zůstávala pouze na papíře ve svých akcích a proto my chceme mít naše právo eh, tak, aby tam byly aktiv přenesené pravomoci, protože to nám pomůže být do toho zapojeni. A je to ve prospěch těch, kteří budou profitovat z těch programů. A proto my jsme nakonec v rámci vyjednávání s radou se nedrželi tedy toho původního znění a já chci říci a shodnu se na tom ze zpravodaji, my budeme i v budoucnosti bojovat za naše demokratické právo. Thank you very much. I... Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo paní Gál. Máte čtyři minuty. Děkuji, pane předsedající. Vážený... Je Előtársam elmondta, ugyanazt mondhatom én is, minnyájunkat. Jak již bylo řečeno, byli jsme všichni překvapeni tím, že vyjednávání narazila na tak obrovský a silný odpor. byl zde odpor proti tomu, aby parlament mohl vykonávat své právo na demokratickou kontrolu. Nás všechny překvapilo, že z tohoto důvodu se vyjednávání vlekla tak dlouho. Žádný zpravodaj by si býval nedokázal představit, že k této situaci dojde. I navzory tomu jsem rád, že nyní tady vedeme poslední debatu o tomto tématu a že toto téma můžeme uzavřít v rámci zprávy o finančním nástroji EID her. Jsem já se tedy podílel na jim vypracování a chci říct, že tento nástroj slouží k podpoře demokracie, právního státu a také k podpoře potírání, lidského zacházení, mučení a dalších praktik. Rovněž eh, umožňuje podporu nevládních organizací ve třetích zemích. Výsledky arabského jara ukázaly, jak důležité je, aby parlament se věnoval strategickým otázkám a aby v této oblasti měl spolurozhodování. A právě tyto události ukázaly, že je opravdu velice důležité podívat se na to, jakým způsobem využíváme naše nástroje pro financování. Již v rámci prvního čtení jsme dospěli k dohodě, která se týkala obsahových otázek a totiž shodli jsme se na tom, že je třeba podporovat nevládní organizace přímo na místě. Během těch dalších dvou čtení šlo o právo na demokratickou kontrolu, na které má parlament práv, který je tedy právem parlamentu. A to bylo v podstatě symbolickým okamžikem, protože právě na tom se mělo projevit, že Evropský parlament pro prvním, po 1. prosinci 19, 2009 dostal tedy posílenou úlohu. Já jsem rád, že došlo k dohodě mezi institucemi. Děkuji panu Vidalovi Kvadrasovi a všem ostatním, kteří se zúčastnili toho boje během posledních měsíců. Dobře víte, že ta vyjednávání byla velice dlouhá a že v rámci konvolisu šlo o to, aby všechny strany udělali vstřícný krok. Jsem ráda, že se dokázalo pokročit vpřed a doufám, že Rada a parlament v budoucnosti se dohodnou na strategickém plánování a na strategii a že o těchto dvou věcech budou schopni rozhodovat společně. Jsem ráda, že jsme dospěli k této dohodě, že ta dohoda posílí budoucí pozici Evropského parlamentu a toto je obzvláště důležité právě protože se zde jedná o demokracii a o lidská práva v zemích třetího světa. Jedná se ale pouze o důvěru mezi evropskými institucemi. Jde rovněž o naši odpovědnost vůči zemím třetího světa. A proto vás z celého srdce prosím, abyste zítra podpořili při hlasování tyto čtyři nástroje financování. Děkuji. Thank you very much uh, for... Mnohokrát děkuji za příspěvek a nyní předávám slovo paní Lochbiller. Máte také čtyři minuty. Thank you, Mr. Chairperson. Děkuji, pane předsedo. Jako spoluspravodajka pro tento nástroj bych chtěla říct něco k obsahu. Změny předložené k současnému nástroji zahrnují možnost pokrýt náklady, které souvisejí eh, s daněmi a které vydávají, které platí nevládní organizace. Něco takového je nutné proto, aby byla zvýšena flexibilita tohoto nástroje. A je to také třeba proto, že stále více vlád neposkytuje výjimky pro nevládní organizace, eh, pokud jde o daně. Často na ně tlačí, zvyšují daně a omezují jejich manévrovací prostor. Já musím říci, že toto je skutečně znepokojující trend. Takže je velice dobré, že došlo k této změně. Jsem přesvědčena o tom, že dohodovací výbor dosáhl eh, také pozitivních výsledků pro eh, budoucí podporu eh, demokracie a lidských práv 2014 až 2020. Zanedlouho bychom měli na toto období obdržet návrh komise. Výsledkem našeho vyjednávání je také to, že komise ve svém sdělení o rozpočtu stanovuje, že budoucí právní nástroj pro eh, budoucí právní základ pro nástroje eh, bude spočívat v tom, že eh, bude větší flexibilita, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci. Zároveň bude, budou respektována výhradní práva obou spoluzákonodárců. Konec citátu. Zároveň bylo dohodnuto, že se budou používat aktiv přenesené pravomoci v oblasti vnějších vztahů u budoucích finančních nástrojů. Tím se posiluje vyjednávací pozice parlamentu, pokud jde o budoucí nástroj pro demokracii a lidská práva. Dohoda, kterou jsme dosáhli s radou, nám umožní, abychom spolupracovali na strategických aspektech nástrojů. Jsou to cíle, priority, udělování finančních prostředků a očekávané výsledky výsledky. To znamená, že parlament bude mít eh, silnější hlas, pokud jde o to, eh, jaké peníze půjdou na které cíle v následujícím nástroji. Například v minulosti si parlament stěžoval, že eh, aktivity pro podporu demokracie a podporu parlamentů, že na tyto aktivity nebylo dostatek peněz. Nyní doufejme, že prostřednictvím aktů přenesené pravomoci bude zajištěna flexibilita a bude možné modifikovat priority. Akty v přenesené pravomoci nám umožní eh, se vyjadřovat eh, nejenom eh, při návrhu nařízení, jako je tomu nyní, ale budeme se moci vyjadřovat také k víceletým strategickým dokumentům, to znamená v průběhu fungování nástroje. A e, na závěr bych chtěla říci, že jsme nedosáhli všeho, čeho jsme dosáhnout chtěli. Nicméně jsme odhodlaní dosáhnout e, toho v následujícím kole jednání, které začne v lednu. Mnohokrát děkuji. A nyní předávám slovo poslednímu zpravodaji panu Michelovi. Máte čtyři minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Eh, dohodovací řízení eh, znamená určité přínosy a určité ztráty pro parlament. Eh, existovaly některé otázky týkající se pravomocí komise při implementaci nástrojů financování a vnější pomoci. Jsme velice rádi, že eh, Rada a Evropský parlament se dohodli na tomto důležitém strategickém rozhodnutí. To je pozitivní věc. Jsem si vědom toho, že eh, vyjednávání byla velice složitá, jelikož rada nebyla aktivní a neustále opakovala eh, stejné požadavky. To znamená, že eh, parlament eh, v zájmu přijímajících zemí musel učinit ústupky. Zástupci Evropského parlamentu, včetně pana Görence, považují některé výsledky za nepřijatelné z politického mm, a možná i právního hlediska. Já se k tomu ještě vrátím. Nicméně chci poukázat na to, že EPP považuje ehm, oddíl 2 ehm, nařízení DCI lomeno BAM za nesmírně důležité. Ehm, chceme zdůraznit, že rozhodnutí, ke kterému došlo, neznamená precedens pro další vyjednávání o finančních nástrojích po roce 2013. A pokud eh, tato klauzule nebude respektována, parlament eh, Eh, přijde o eh, možnost dohledu nad eh, mnoha milionovými projekty. Respekt vůči Lisabonské smlouvě by tak byl pošlapán. Já musím podpořit ty obavy, které vyjádřil pan Görens. A říkám to ve vaší přítomnosti, pane místo předsedo. Myslím si, že je na čase, aby předseda tohoto parlamentu požádal o nezávislé hodnocení toho, jakou roli má hrát komise komise jako prostředník v rámci dohodovacího řízení. Neměla by e, zaujímat e, žádné strany a měla by zajišťovat to, aby e, byly, byla dodržována legislativa Evropské unie. Pokud jde o financování programů rozvoje, dříve Eh, umíralo 36 milionů dětí, ehm, eh, zatímco se to podařilo snížit na 21 milionů eh, dětí díky právě našim programům. A podobně je tomu s chudobou. Musíme řešit tyto otázky z altruistických důvodů. Pokud to nebudeme dělat, naše děti a praděti budou mít špatné dědictví. je důležité informovat eh, také národní parlamenty o důležitosti této otázky. Potřebujeme koherentní politiku, ale kromě toho bych chtěl zdůraznit následující. Eh, efektivity a účinnosti eh, dosáhneme jenom tehdy, pokud bude zajištěna transparentnost a odpovědnost. Toto je parlament Evropské unie. Nebyl nám ale prokázán dostatečný respekt, na který máme nárok ze strany komise a není to poprvé. Trvalo mi trvalo dva a půl roku vyjednat eh, DCI právě kvůli špatnému postoji komise. A pane místo předsedo, musím říci, že pokud komise nebude dodržovat eh, ducha a principy smlouvy, potom předseda parlamentu eh, na to musí poukázat a musí poukázat eh, a musí bránit eh, tuto instituci před podobnými útoky. Děkuji, pane předsedo. Předseda také děkuje. pokud eh, se prosadí váš názor a komise bude naprosto nezávislá při vyjednávání. Ztratí se, přijdeme o celou tu srandu při vyjednávání, ale nyní předávám slovo komisi. Pan komisař File. Pane předsedo, vážení poslanci, dnešní rozprava o nástrojích financování pro vnější akce je výsledkem dlouhého procesu vyjednávání. Jedná se o balíček důležitých legislativních nástrojů. Komise předložila první návrh v dubnu 2009. To zahrnovalo návrhy eh, doplnit eh, rozvíjející se země do eh, nástroje pro průmyslové země. Tím se vytvoří ICI+. A to nám umožňuje eh, provozovat eh, nebo financovat aktivity, které by jinak financovány být nemohly. Komise rovněž navrhla, aby eh, tato dohoda byla doplňkem vyjednávání v rámci VTO, Eh, zde mám na mysli DCI lomeno BAM. Eh, zítra parlament bude hlasovat o balíčku pozměňovacích eh, návrhů pro nástroje, pro ICI plus a pro nástroj pro demokracii a lidská práva. Rada už schválila výsledek dohodovacího řízení. Řeší se zde velice důležité otázky týkající se fungování EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. E, mezi radou a parlamentem existují různé názory, nicméně komise se domnívá, že kompromis, kterého bylo dosaženo, je vyrovnaný. Komise a především moje kolegyně e, Catherine Ashton a Andres Piebalgs by chtěli uznat snahy obou stran dosáhnout dobrého výsledku. A děkuji také místopředsedovi Vidal Kvadrasovi a členům vyjednávacího výboru. Stejně tak jako předsednictví rady. Eh, nakonec došlo ke konečnému dosáhnutí kompromisu za polského předsednictví. Pane předsedo, vážení poslanci, eh, není možné, aby tento balíček selhal. Pokud bychom neměli tento kompromis, byla by to velká rána pro evropskou reputaci eh, jako Eh, entity, která, které je možné důvěřovat a na kterou je možné se spolehnout. Zároveň bychom nebyli schopni eh, spolupracovat v některých strategických oblastech s našimi partnery. Proto komise vítá dohodu, eh, která se vztahuje na krátké období od nynějška do roku 2013. Tento kompromis umožňuje komisi, aby okamžitě začala implementovat rozpočet na iniciativy ICI plus a na doprovodná opatření v oblasti banánů. Z tohoto důvodu je komise vděčná za eh, doplňující rozpočet 6 2011, na kterém se v listopadu dohodl parlament a rada eh, je zde 13 eh, milionů eur pro eh, doplňková opatření v oblasti banánů. Eh, znamená to, že je možné začít s akcemi co nejdříve. Ty akce, které budou financovány, zlepší prosazování zájmu Evropské unie na mezinárodní úrovni a zároveň pomohou prosazovat ženevské závazky týkající se rozvoje v rámci VTO. Kompromisní text eh, řeší také požadavek parlamentu, pokud jde o jasné informace. Zároveň návrh respektuje postoj rady, že legislativa by neměla zahrnovat specifické eh, finanční prostředky pro jednotlivé regiony či země. Eh, pokud jde o doprovodná opatření v oblasti banánu. Kompromisní text zahrnuje eh, tři kritéria, která musí komise dodržovat a, zároveň, dodržovat a zároveň eh, se zde hovoří o finančních prostředcích pro jednotlivé země. Zároveň se zde hovoří o tom, jak se kritéria budou aplikovat. Eh, specificky se zde také odkazuje na úmysly komise předložit formální prováděcí opatření a indikativní eh, prostředky pro jednotlivé země. To umožní eh, radě a parlamentu, aby se vyjádřili eh, k, těmto, k tomuto objemu prostředků. Doprovodná opatření jsou nesmírně důležitá pro země AKT snižování cel už eh, přineslo své výsledky a země AKT požádali o eh, tuto další podporu. V neposlední řadě bych chtěl připomenout parlamentu, že finance, které jsme slíbili zemím AKT, producentům banánů v Ženevě, eh, musí být prostředky navíc a nemohou být Eh, prostředky, které budou eh, staženy z Evropského eh, fondu pro rozvoj. A v rámci desátého finančního protokolu tohoto fondu je jasné, že zde není žádná finanční marže v tomto nástroji. Dále ještě k ICI+. Zde jsou minimální prahové hodnoty pro prioritní oblasti eh, diplomacie, ekonomické partnerství a vztahy mezi lidmi. A je zde také maximální strop na administrativní náklady. Eh, tento strop byl do textu zahrnut. Procentuálně, pokud se to sečte, je to méně než 100%, to znamená, že zde zbývají ještě nějaké prostředky na menší alokace prostředků to znamená, že bude možno lépe reagovat na potřeby na místě. Zároveň se zde stanovuje, že oba spoluzákonodárci budou zahrnuti do veškerého rozhodování, pokud jde o ICI. Pane předsedo, vážení poslanci, komise se velice těší na konečné schválení tohoto balíčku. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkujeme panu komisaři a nyní předávám slovo řečníkům za jednotlivé politické skupiny a prvním řečníkem je pan Ponga. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Zítra se vyslovíme po třetí k finančním nástrojům pro rozvojovou spolupráci, které eh, počítají s doprovodnými opatřeními týkající se banánů pro země AKP vyvážejících banány a snížení celních tarifů. Eh, byla tady schválena částka 190 milionů euro a to má zásadní význam pro naše partnery z Afriky a z Karibiku, zejména pro odvětví pěstování banánu, které je významným artiklem pro HDP těchto zemí. Co se týče aplikování aktu v přenesené pravomoci, nebylo to bohužel aplikováno, čehož hluboce lituji, protože nám to ne pomohlo v tom, abychom pokročili, abychom měli jasnější alokace prostředků. A komise tady udělala prohlášení týkající se upřesnění metodologie. Máme tady také prohlášení rady týkající se um, víceletého finančního rámce, eh, kde se počítá s aktiv přenesené pravomoci, co se týče externí rozvojové pomoci po roce 2013. Evropský parlament eh, upřesňuje, že se eh, nejedná o vytvoření precedentu. A rád bych se vrátil k 22. zasedání zemí AKP, kde jsem byl a mohu vám říci, že eh, jsme si uvědomili znovu aktuálnost situace, kterou se snažíme deblokovat již dva roky. Je třeba, abychom si uvědomili o eh, politová, politovo, politování hodné dopady, protože situace zemědělců je dramatická a my již skutečně nemůžeme čekat. Je třeba, abychom konali, proto počítám s vámi a podpoříte, doufám, že podpoříte tento text. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. A nyní předávám slovo panu Hovitovi, má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že když se zabýváme legálností těchto nařízení, nesmíme zapomenout na to, že hovoříme o 10% evropského rozpočtu eh, na vnější akce. A já mám specifický zájem o tu iniciativu pro demokracii a lidská práva. To je iniciativa, která eh, pomáhá lidem, kteří eh, bojují eh, proti vládám, které porušují lidská práva. A pokud jde o legální záležitosti, mám zde dvě věci. A pod, a podporujím kolegyně Gál a Lochbiller, který, které poukazují na to, že je zásadní, aby parlament měl spolurozhodovací pravomoce, pokud jde o eh, tyto nástroje po roce 2014, eh, včetně eh, prostředků pro jednotlivé země a oblasti. A dále, pokud jde o období po roce 2014, je třeba, abychom zde měli řádný dialog s komisí na téma těchto nástrojů. A jinak může dojít eh, k ohrožení ehm, lidských životů. Já doufám, že je možné eh, důvěřovat komisi v tom, že eh, tato úprava, tento dialog bude pokračovat. Nyní paní Grese, jeden a půl minuty. Drazí kolegové, Dovolíte-li mi to, vyjádřím to takto. Aktiv přenesené pravomoci nejsou moc sexy, ale jsou zásadní. Já bych chtěla velice ocenit práci pana Gerence eh, také za obhajování práv, které byly přiznány naší sněmovně v Lisabonské smlouvě. Eh, skupina zelených eh, samozřejmě souhlasí s doprovodnými opatřeními v oblasti banánu, i když kompenzace nevyřeší problémy těch malých výrobců, čelící Latinské Americe a máme tady nedostatečná opatření, která by jim pomohly. Ale naše politická skupina je proti tomu, abychom se zřekli práv, která nám dává Lisabonská smlouva. Když se podíváme na tu částku 190 milionů, která byla dohodnuta, přece nemůžeme připustit, aby to jenom rozhodovala komise a členské státy. Já vám navrhuji, abyste zamítli tento kompromisní návrh o finančních návrzích, který znamená, že my, parlament, poslanci, musíme bojovat, abychom se domohli svých demokratických práv. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo panu Mejerovi. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, je třeba přiznat panu Vial Quadrasovi, že se skutečně eh, snažil eh, pracovat v souladu s architekturou Evropské unie a snažil se bojovat za to, aby Evropský parlament nebyl vyloučen z tak důležitých témat, jako jsou tyto nástroje. Moje politická skupina je velice kritická v souvislosti s dvěma nástroji, s nástrojem pro stabilitu a s nástrojem pro pomoc za boje za lidská práva. Jsou to univerzální hodnoty, ale nemůžeme tady stavět jedno lidské právo nad druhé když se podíváme na krizi, na to, co se děje v Saudské Arábii, eh, všude tady máme vlastně eh, jasný úkol, že nemůžeme stavět jedna lidská práva nad druhá. My tudíž nezdílíme tento nástroj, jsme proto a chceme, aby se hájily kompletně lidská práva. Děkuji vám. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. A nyní jednotliví řečníci. Prvním je pan Lizek. Máte jednu minutu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, koleżanki i koledzy. Děkuji vám, pane komisaři, drazí kolegové. Rád bych řekl slovo k právnímu aktu, který se odkazuje a který souvisí s finančním nástrojem DCI, který podporuje demokracii, lidská práva a pluralitu eh, demokracii ve světě. A je to nástroj, který umožňuje vlastně pomáhat v extrémně závažných situacích. Žijeme v 21. století. Jsme svědky stále ještě i dnes mučení, pronásledování, sexuálního zneužívání dětí a tak dále. A kdybychom nemohli, samozřejmě nemůžeme zachránit celý svět, ale můžeme jistě pomoci rozvoji občanské společnosti prostřednictvím tohoto nástroje eh, tam, eh, aby mohla promlouvat, abychom pomohli eh, rozvoji svobodných sdělovacích prostředků a pomohli k tomu, aby mohla být svobodně vyjadřována práva a názory. Nikdo není perfektní, proto ani tento nástroj není perfektní korektní, ale jistě budeme mít možnost ještě posílit pozici parlamentu. Děkuji, kolego Lisko. A nyní paní kolegyně Komeš. Mr. Chairman, I'm happy to, uh... Pane předsedo, já jsem velice ráda, že mohu říci, pokud jde o nástroj pro demokracii a lidská práva, že jsme dosáhli eh, úspěchu při vyjednávání s komisí. Eh, máme zde možnost přeskumu, shodli jsme se na tom, že je zde potřeba flexibilita ehm, pokud, se, eh, pokud je potřeba více spolupracovat s médii, s organizacemi pro lidská práva a tak dále. Zároveň je třeba zajistit ochranu pro organizace a lidi, kteří získávají prostředky z tohoto nástroje. Často dochází, často dochází ale eh, k dohledu nad médii, především k, internete, k internetovému dohledu a to je problém. Ale eh, pokud jde o eh, nástroj DCI. Já souhlasím s kolegy, kteří odmítají to vyhrožování ze strany komise a rady, kteří požadují, že a aby se parlament vstal svých pravomocí podle článku 290. To je něco, co parlament nemůže udělat, protože je to zásadní pro demokratickou kontrolu. DCI má obrovský potenciál pro rozvoj a pro pomoc lidem na celém světě. My chceme bojovat proti těm výhruškám týkajícím se banánům a parlament se v žádném případě svých pravomocí nevzdá. Děkuji kolegyni Gomes a nyní má slovo paní kolegyně Kolarská Bobinská na dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já velice lituji toho, že parlament nebyl schopen plně obhájit svůj postoj při vyjednávání s radou a s komisí. Podporuji to, že parlament v budoucnu by měl mít větší možnost mluvit do toho, jak bude používáno financování podle těchto nástrojů. Měly by to být volení zástupci, několik pracovní skupiny v komisi, kdo o této důležité věci bude rozhodovat. A navzdory tomu ale budu hlasovat pro eh, ten evropský nástroj na podporu demokracie a lidských práv, protože se domnívám, že tento program je příliš důležitý na to, než aby se mohl spožďovat. Musíme se snažit eh, podporovat demokracii v Bělorusku, v Iránu, na Ukrajině. Pane předsedo, musíme rozšířit své kroky v této oblasti. Kromě Evropského nástroje pro demokracii bychom se měli snažit vytvořit Evropskou nadaci pro demokracii. Původní myšlenka Evropského nástroje pro demokracii by určitý eh, systém nadace, bylo poskytování prostředků a nyní je na to čas. Myslím, že pokud eh, bychom skombinovali oba takovéto nástroje, potom role Evropské unie ve světě při podpoře demokracie by byla určitě posílena. Mnohokrát děkuji. Děkuji kolegyně Kolarské Bobinské a nyní má slovo kolega Tyrolian na dvě kolik minuty. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Náš koordinátor bohužel nemohl dnes přijít z osobních důvodů, ale protože sdílím naprosto jeho analýzu, mohu ji tady přednést. Vyjednávání bylo dlouhé, únavné, a výsledek o finančním nástroji týkající se podporu lidských práv je uspokojivý. Nejsme však spokojeni s finančním nástrojem týkající se dobrovodného opatření týkající se banánů. Mandát, který byl svěřen našemu vyjednávacímu týmu, vlastně eh, nemohl vnést své návrhy nebo prosadit své návrhy. Jedná se tady o moc svěřenou Evropskému parlamentu z Lisabonské smlouvy a volba priorit programů je politickou otázku, kde by náš parlament měl své spolurozhodovací slovo a popření moce parlamentu eh, rada ukázala znovu, eh, že používá eh, odsouzení hodnou ideologii. Je třeba, abychom skutečně tady provozovali tyto sdílené kompetence mezi evropskými institucemi. Jediný důvod, jak ukázat radě a komisi, Eh, že chceme také svá práva, je třeba, abychom to jasně ukázali a abychom skutečně konečně dostali přiznána ta práva, která již nám přiznává Lisabonská smlouva. Děkuji. Děkuji kolegovi Tyrolianovi a nyní se dostáváme k postupu Catch DI a jako první dostane slovo kolega Potasjevič.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 Eh, mám smutnou historku, kterou vám mohu eh, svěřit. Týkalo se toho člověka, který byl odsouzen v Bělorusku na více let nucené práce, protože se snažil bojovat za demokracii v této země. A tady se ukazuje, jak důležitý je tento nástroj, abychom mohli pomoci těmto lidem. Eh, já jsem spokojen, že jsme dosáhli flexibilnějších výsledků ve srovnání s minulostí a očekávám, že do budoucna budeme moci ještě lépe podpořit organizace, které bojují za lidská práva ve světě. Děkuji kolegovi Protasjevičovi a nyní má slovo kolega Paška. Děkuji, pane předsedo. Od dubna roku 2009, kdy komise přijala návrh nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení společenství číslo 1934 z roku 2006, kterým se měl ustanovit nástroj financování a spolupráce s průmyslovými zeměmi a dalšími zeměmi s velkými příjmů, se postoje Evropského parlamentu i rady v mnohých bodech rozcházely. Proto bylo začátkem tohoto roku nutné přistoupit k dohodovacímu řízení, aby se sladily pohledy institucí na nařízení a umožnili nové nařízení uvést do živořata. Během ostrých trialogů od března do konce října se posunuly rozdílné pozice Rady a parlamentu tak, že dnes můžeme hovořit o dohodě v tom smyslu, že důležitá strategická rozhodnutí se budou přijímat v rámci procesu spolurozhodování a v využívání aktů přenesené pravomoci se pozice parlamentu posílí. Tím se vytvořil předpoklad pro úspěšné pokračování tohoto legislativního procesu. Děkuji za pozornost. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní má slovo paní kolegyně Basesku. Děkuji, pane předsedo. V souvislosti současné situace finanční krize je důležité hovořit o těchto zprávách. A v článku 5 zprávy, to je velice důležité, týká se to tedy manéhovacího prostoru Evropské unie a obchodních partnerství. Je důležité, abychom se tomu věnovali, zejména s ohledu na podmíněnost finanční pomoci, která může mít navázána na podmínky, které se týkají šetrného zacházení s životním prostředím. Také zde jde o realizaci dohod z Kyoto. Také je rovněž důležité, aby se dodržovala ustanovení Mezinárodní organizace práce a základní lidská práva. Děkuji kolegyně Basesku a nyní má slovo, slovo kolega Sikiasky. Finansové jsou způsobem realizací założonych celů w przypadku polityki zagranicznej to jest e, Cíle jsou jasné. Jedná se o zahraniční pomoc a to se týká taške, také naší politiky rozvojové. Musíme mít rafinované nástroje, dobře vybrané nástroje, jak rozdělit priority, kolik pro demokracii, kolik pro vzdělání. Je třeba podpořit spíše humanitní pomoc nebo rozvoj demokracie, podpora eh, nevládních organizací má dostat prioritou. Evropský parlament je institucí, kterou volili občané a proto má právo se vyslovit o alokaci fondů, zejména finančního nástroje pro podporu demokracie a lidských práv ve světě díky podpoře občanské společnosti. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Sikjaskému, tím končíme postup k HDI a nyní dávám slovo panu komisaři Filemu. Thank you very much. Uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Diskuse byla velice zajímavá a umožnila nám lépe pochopit eh, jednotlivé pozice a doufejme, že povede také k lepší spolupráci v, min- v budoucnosti. Já jsem si vyslechl obavy par- parlamentu a e, jsem přesvědčen o tom, že v rámci příštího VFR tyto obavy e, se ukáže být neopodstatněné. Souhlasím s vámi, kteří řekli, že nyní je potřeba e, chránit eh, ty, kteří brání demokracii a lidská práva. Stále ještě existují režimy, které bojují proti nevládním organizacím, které podporují lidská práva. A daně uvalované na takovéto nevládní organizace eh, budou moci nyní být eh, placeny z odpovídajícího nástroje. A poslanci, eh, chtěl bych vám eh, připomenout, že komise je eh, si vědomá požadavků Evropského parlamentu a už se zavázala plně dodržovat ustanovení Lisabonské smlouvy. Sdělení rozpočet pro Evropu 2020. V tomto sdělení komise se zavázala k využívání aktů v přenesené pravomoci. Paní Lochbiller na toto téma poukazovalo stejně tak, jako další paní Lochbiller z toho citovala. Takže já už nebudu. Kompromis, který je dnes před vámi, reprezentuje dobrou rovnováhu mezi radou a parlamentem. Samozřejmě každý má něco, co se mu na tom líbí či nelíbí, ale já bych byl rád, abychom měli vizi dále do budoucna, která půjde dále než, za, než jenom kam sahají mezi institucionální boje. Eh, jak už jsem řekl, není zde žádný plán B. Selhání tohoto balíčku eh, není zkrátka možností. Pokud eh, by parlament tento balíček zítra neschválil, komise by neměla možnost implementovat akce ICI plus ani doprovodná opatření v oblasti banánů. A pokud jde o tato opatření, komise chce poukázat na to, že fondy nejsou k dispozici z žádného jiného zdroje, jako je například Evropský rozvojový fond. Pokud eh, nebudou tato doprovodná opatření schválená, potom Evropská unie bude vnímána jako nespolehlivý partner a jako nespolehlivý partner pro nejchudší eh, země AKT. To není něco, co by občané očekávali od Evropské unie. Chtěl bych také poukázat na skutečnost, že tento kompromis je eh, dobrým kompromisem pro Evropskou unii a její vnější dimenzi. Eh, je zásadní pro spolupráci se strategickými partnery a také pro země AKT produkující banány. Děkuji. Děkuji panu komisaři Filemu. A nyní dostanou slovo opět sprejovat ajové. Nejdříve pan Görenc na tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vyslechl jsem si pana komisaře Fileho, eh, který tady připomněl, cituji, dobrou kooperativní akci v rámci mm, této plenárky. Člověk by rád kooperoval s těmi, kteří tu jsou zde, ale těžko se kooperuje s těmi, kteří tu nejsou. Nikdo není před námi, já jsem tady neslyšel ani jeden argument, není tu nikdo za radu. Kdyby rada byla dnes přítomna večer, mohli bychom si vyměnit názory na tuto záležitost, mohli bychom bývali hovořit také nejenom o tom, co nás rozděluje, ale také o tom, co nás spojuje. Já jsem velice často z titulu práce ve výboru pro rozvoj měl možnost spolupracovat na takovým záležitostech. Například komise i členské státy Eh, vlastně nám poskytli příležitost spolupracovat na základě toho, co nám poskytuje Lisabonská smlouva, ale potřebujeme i zde dostat naší odpovědnosti, zdůraznuju odpovědnosti členské státy, E, vlastně vynakládají 80 vlastních prostředků, co se týče rozvojové pomoci a je normální, že tady mají členské státy také svou moc, aby e, rozhodovali, jak budou používat své národní rozpočty. Tady parlament ne, evropský nemá do toho co mluvit, ale je tady důležitá role komise, která vykonává svůj mandát e, a to je Fond pro rozvoj a Evropský parlament tady také do toho nemá co mluvit. To se týče opět, to se týče 90%. Ale potom tady máme jednu část, kdy Evropský parlament eh, může eh, připomenout článek který eh, parlamentu dává možnost spolurozhodovat. Ano, Evropský parlament chce spolupracovat, ale chce se hrát také svou roli v opravdové politice. Eh, komise nepochopila toto poselství a jestliže rada eh, chce nechat parlament mimo, vždyť rada vlastně eh, prohlásila za maďarského předsednictví, že tady bude koordinace, na jedné straně koordinace v rozvojové politice, ale na druhé straně eh, se nám zabrání, abychom dostali prostředky, které můžeme používat. To já považuji za nedostatek partnerství, které nám prokazují další evropské instituce. Když se podíváme například na integraci rozvojového fondu eh, a eh, při vzniku Evropské vnější služby, eh, my jsme skutečně vyvinuli veliké úsilí pro to, abychom mohli koexistovat s novou vysokou představitelkou pro vnější službu. Ale Trvám na tom, že náš parlament a zejména výbor pro rozvojovou pomoc v našem parlamentu by si býval zasloužil daleko lepší kooperaci. Pan předseda eh, bere slovo panu Görencovi a dává slovo panu Šolcovi na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já se mohu připojit ke kritice radě, jak to říkal pan Görens, že tady radu dnes velmi postrádáme. Na závěr debaty bych chtěl využít příležitosti eh, po těch velice důstojných slovech, eh, které se týkaly kompromisu, já bych možná poukázala na jednu další úlohu, kterou bych viděla v rámci jednoho nástroje, a totiž, že komise by měla k ICE Plus předložit přepracovaný strategický dokument. Není možné, abychom jako parlament e, změnili zásadním způsobem nástroj a komise postupuje podle dokumentu, který přijela ještě přím než parlament, eh, nasměroval nástroj novým eh, způsobem. Parlament zvolil zcela nový duch, totiž duch partnerství a vzájemného využívání. A tuto legislativu dáváme do kontextu dalších centrálních legislativních nástrojů Evropské unie. Týká se to rozvojové politiky a týká se to také eh, pracovně právních norem a boji proti klimatickým změnám. Ale komise toto ignoruje. Ignoruje například cíl víceletého plánování a nyní cituji, nástroj má Eh, odstraňovat eh, potíže pro pronikání na určité trhy. To přeci není to, k čemu chceme vydávat deníze daňových poplatníků. ICI Plus je nástroj pomoci a nemá to mít nějaká zbraň pomocí, které dobýváme další trhy. A rovněž chci říct, že my nechceme sami psát plánovací a strategické dokumenty. To má i nadále dělat komuse, ale my chceme mít právo veta v případě, kdy podmínky a kritéria, které jsme stanovili, komise ignoruje. A proto tady chceme, aby nová generace finančních instrumentů smysluplně využívala nástroje aktů přenesené pravomoci. Děkuji kolegyni, kolegovi Šolcovi a nyní má slovo kolegyně Gál na dvě minuty. Děkuji vám. Eh, děkuji eh, všem za příspěvky, eh, které zazněly v naší diskusi. Ráda bych zdůraznila, že mám plné pochopení pro kolegy, kteří mají své pochybnosti o tom eh, a obávají si, že bychom tady mohli vytvořit nesprávný eh, precedens. My bychom si přáli skutečně koherentní nástroje financování, flexibilní a to se týká zejména EIDHR, Eh, abychom skutečně byli věrohodní, aby tyto nástroje sloužily dobrému cíli, musíme formulovat společnou strategii společně s občany. Je to i ve vašem zájmu. A je to i vaše chápání, že víceletá strategie nemůže být schválena bez zapojení občanů. Pro mě je poměrně nepochopitelné a je to, jako bych musela polknout hořkou pilulku, proč komise se stavěla tak na zadní. Eh, musíme vidět, že přece jenom eh, nakonec jsme dospěli k určitému kompromisu a přece jenom se nám podařilo udělat krok ku předu, co se týče finančních nástrojů a toho si také musíme vážit, proto očekáváme, že všechno, co jsme rozhodli, bude skutečně také uskutečněno v příštím finančním období. Máme dvojí úlohu a dvojí odpovědnost, neboť tento spor již se táhne velmi dlouho, již dva roky a je třeba už s tím skončit. Děkuji mnohokrát paní kolegyně a není na dvě minuty paní kolegyně Lochpílerová. Thank you, Mr. Chairper. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se vrátit k nástroji pro demokracii a lidská práva. Myslím si, že příspěvky do této diskuse ukazují, že tento nástroj je nástrojem, ve který parlament má důvěru a o který se intenzivně zajímá. A Nicméně, pokud jde o Evropskou nadaci pro demokracii a diskusi kolem této nadace, eh, vyplývá z toho, že je potřeba, aby tento nástroj byl flexibilnější, aby podporoval urgentní záležitosti, jako jsou například ochránce lidských práv eh, a demokracie, nevládní organizace a tak dále. Nicméně princip eh, intenzivnějšího zahrnování Evropského parlamentu do rozhodování o tomto nástroji něco, co eh, akceptovali všichni evropské instituce, členské státy i občanská společnost. Proto bych chtěla požádat kolegy, aby se připravili na nadcházející boj. Eh, v poslední době jsme museli bojovat za existenci nástroje a nyní budeme muset bojovat za jeho zlepšení. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Lochbílerové a nyní má slovo na dvě minuty Pan kolega Mitchell. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegovi Vidal Kvadrasovi za jeho úsilí při dohodovacím řízení. Jsou zde některé obavy, ale v každém případě kolega udělal všechno pro to, aby byla dohoda co nejúspěšnější s ohledem na okolnosti. Chtěl bych říct si následující. Máme Lisabonskou smlouvu moje země o Lisabonské smlouvě měla dvě referenda. A Lisabonská smlouva znamenala, že bude jasné spolurozhodování mezi radou a parlamentem v řadě oblastí. A jednou z těchto oblastí je eh, rozvoj, rozvojová spolupráce. A v tomto případě tomu tak nebylo. A tam, kde je zahrnuta rada, měla, měl by být zahrnut i parlament do legislativního procesu. Já nechci, aby parlament byl zapojen do mikromanagementu. Eh, my na to nemáme eh, odpovědející dovednosti, ani čas, ani eh, možnosti. Nicméně po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je naší odpovědností být zahrnuti do rozhodování. Já si myslím, že nemá smysl eh, nám říkat, eh, budeme dělat tohle a eh, potom dělat něco úplně jiného. jiného. Já si myslím, že je potřeba, aby komise skutečně dělala to, co říká, aby respektovala obě odnože spolu legislátora. Určitě přijde chvíle, kdy vy se obrátíte na parlament a parlament nebude tolik respektovat eh, vás eh, tak, jak byste si přáli ve chvíli, kdy vy nerespektujete parlament. Pokud je o ten nástroj, za který já jsem odpovědný, je to finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. Já si myslím, že zásadní je zde lepší spolupráce. Eh, lepší soudržnost. Eh, mnoho eh, životů by mohlo být zachráněno jenom tím, pokud bychom zde měli větší soudržnost. Mnohokrát děkuji kolegovi Mitchellovi. A na závěr kolega vydal kvadla, kvadra za vyjednávací delegaci. Děkuji vám, pane předseda. Dovolíte-li mi, má Eh, subjektivní hodnocení. Já se tady cítím jako žáček, který profesorovi prezentuje vysoce kvalitní redakci, eh, co se týče slovníku, co se týče syntaxe, co se týče obsahu, s malinkou skvrnkou inkoustu na no, poslední řádce. To je strašně bolestné. Chtěl bych poděkovat kolegům za jejich slova a protože jsme tady hovořili o precedentu, je to či není vynikající precedens, že veškeré zásadní prvky prvků finančních nástrojí jsou zakotveny v tomto výsledku, ke které se dospělo dohodováním, ke které se dospělo kooperací? Je nebo není to dobrý precedens? že nám rada tady nabízí politické prohlášení, kdy se zavazuje považovat akta v přenesené pro pravomoci eh, za platná při formulování priorit, při definování programu do budoucích let. Já se domnívám, že strategicky se nám podařilo učinit kroku předu. Samozřejmě když komise musí vyjednávat s každým konkrétním státem, který vyváží banány, jakým způsobem se v této zemi budou utrácet peníze, které byly rozhodnuty pod kontrolou parlamentu, co se týče stanovení priorit a kritérií, no v tomto okamžiku členské státy musí něco říci s dohodou se starým postupem, ale musím říci, že přeci teď tento poslední konkrétní krok znamená i pro nás dobrý signál. Je třeba uvědomit si, že tady došlo k dobrému vývoji ku předu a že politické a sociální důsledky Nezdaru by byly skutečně velice nebezpečné a škodlivé. Rád bych požádal poslaneckou sněmovnu. Pan poslanec je přerušen panem předsedou. Děkuji mnohokrát. Tím jsme ukončili společnou rozpravu a budeme hlasovat zítra ve 12 hodin. Jako další bod našeho programu máme prohlášení komise k fóru o jednotě.